liebe kolleginnen und kollegen! ich darf äh, die sitzung des haushaltskontrollausschusses heute äh, takže äh, já bych chtěl začít schůzi výboru KONT. Jsou nějaké přání na změnu pořadu jednání? nikdo nechce změnu, takže můžete si přečíst jazykový režim a oznamuji, že schůze je webstreamována. Na dnešním zasedání jde o postup udělování absolutoria e, v tomto roce a e, mě je potěšením, že mohu říci, že je tu s námi řecký ministr Stajkuras jakožto zástupce rady. E, vítám ho tady. My máme tak do, dohodu u e, udělování absolutoria v tom smyslu, že Rada vydá doporučení Evropskému parlamentu ohledně e, absolutoria a e, Evropský parlament potom absolutorium udělí. My eh, už jsme s panem ministr, pan, s ministrem diskutovali o eh, absolutoriích, eh, pokud jde o evropský rozpočet. 80% evropského rozpočtu je ve sdílené kompetenci, takže ve správě členských států, respektive ve správě regionu. To znamená, že tady hrají e, členské státy e, klíčovou roli v otázce, e, jak se dá například dosáhnout lepšího zpravování financí a tam, kde účetní dvůr odhalí nějakou zvýšenou chybovost, například při, v oblasti rozvoji venkova, tak je nutné a důležité, aby také z strany členských států zazněla nějaká doporučení na e, zlepšení. My e, tedy jsme rádi, že tu dnes jste e, jakožto zástupce předsednictví rady a že my tudíž máme dojem přímo s vámi hovořit přičemž samozřejmě víme, že Rada eh, sama o sobě neručí za jednotlivé členské státy, že je pouze eh, spolu zákonodárným orgánem, ale přesto vás samozřejmě oslovujeme také jako zástupce eh, jednotlivých regionů. Než vám udělím slovo, chtěl bych ještě jednou přivítat pana komisaře Šemetu v našem výboru Bývá zvykem, že komise nám pravidelně podává zprávy eh, o tom, eh, jak eh, vnímá svou odpovědnost, jak ji provádí a také nám předává své představy o e, zlepšeních a e, svou kritiku. E, někdy komise také sklízí kritiku od nás i v oblastech, které nemůže přímo ovlivnit, nicméně je zapotřebí si uvědomit, jak funguje celý ten proces. V jedné otázce jsme bohužel nedospěli k řešení a to je otázka eh, absolutoria pro radu. Eh, teď eh, se tady o tom hodně hovoří, existují k určitým tématům rozdílné názory a já bych chtěl za výbor pro rozpočtovou kontrolu říci, že náš Příslušný zpravodaj Ivan v tu s námi není, ale my jsme s ním o tom diskutovali a náš výbor je toho názoru, že e, rozpočet e, rady e, by taky měl podléhat absolutoriu, protože není možné, aby některé veřejné rozpočty nebyly pod kontrolou veřejně, veřejností zvolených poslanců. My bychom rádi alespoň měli možnost pokládat otázky na k tomuto rozpočtu. E, myslím si, že naše pozice je známá, nicméně ještě jednou bych ji na tomto místě tedy e, chtěl e, ozřejmit. Vážené kolegyně, vážení kolegové, řecká, řecké předsednictví nastoupilo v těžkých časech přejalo obtížné úkoly a pane ministře Stajkurasi, e, máme radost, že vaše vlast Řecko může ohlásit pozitivní čísla po těch těžkých e, letech, která přinesla velkou zátěž občanům. E, diskutujeme zde v parlamentu také o roli trojky a o otázce, jaká opatření jsou správná a rozumná, ale v každopádně my v tomto výboru jsme většinově je toho názoru, že dobrá rozpočtová kontrola ve všech členských státech by byla aktivním, ne nejlepším příspěvkem k tomu, aby státní dluhová krize už v budoucnu nenastala. Takže rozpočtová kontrola sama o sobě je součástí demokratické kontroly a e, chrání, pokud funguje správně, také e, před příliš vysokým e, zadlužením státu. Takže srdečně vítejte, pane ministře, a já vás prosím o vaše prohlášení. Takže, pane ministře, jsme rádi, že tu jste a máte slovo. Mr. President. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, vážení poslanci, vážené poslankyně Evropského parlamentu, vážení zástupci komise, dámy a pánové. Je mi pro mě velkou ctí představit doporučení, která se týkají postupu udělení absolutoria komisi, které se týká plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2012. Je to věc, která má velkou důležitost pro účelnost a um, eh, roz, um, finanční uh, správnost plnění rozpočtu. Rada také klade velký důraz na řádné řízení prostředků, které plynou z evropského rozpočtu. Proto jsme tedy podrobně v minulých měsících proskoumávali plnění rozpočtu za rok 2012. A to na základě výroční zprávy Evropského účetního dvora a také prohlášení o věrohodnosti. Výsledkem tohoto postupu, který probíhal za konstruktivní spolupráce s členskými státy, je Eh, vyvážený rozpočet, pardon, vyvážený eh, dokument, který také eh, ale hovoří o nalezených problémech. Je to dokument, který obsahuje doporučení, byl schválen v, v útorí na radě Ekofinu a dnes ho zde předkládáme a prezentujeme vašemu výboru. Ecofin rovněž schválil doporučení pro decentralizované agentury, pro výkonné agentury a pro uh, združené Um, podniky, pro společné podniky. Je zde celá uh, řada věcí, které rada uh, by ráda viděla, uh, co by věci, které se ještě musí dořešit. A v tomto kontextu by rada rovněž ráda zdůraznila své přání, aby zde byl každoroční pokrok v tom, jak vypadají systémy finančního řízení a v tom, jak, vychá, jak vypadá hospodaření s platbami z rozpočtu. E, zejména je důležité, aby e, se vylepšily oblasti, kde dochází stále ke zvýšené nebo vysoké chybovosti. E, I když v některých oblastech je ta chybovost nižší než v roce 2009 a Eh, ve většině ehm, věcí jsou ty chyb, ta snížená chybovost je způsobena eh, eh, s jednodušením systému. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se s vámi podělil o nejdůležitější prvky, které plynou z těchto doporučení. Za prvé, rada vítá výrok bez výhrad, který se týká ehm, těch účtů, které se týkají výčtů, které se týkají um, um, čtu. Um, nicméně rada říká, že stále je zde chybovost, která se týká, uh, která se týká um, rovn, uh, věnková uh, soudržnosti a to jsou oblasti, kde je stále velká chybovost. Zároveň si rada, rada vzala na vědomí, že stejně jako v minulých roce, eh, letech jsou kontrolní systémy pouze částečně účelné v tom, aby zaručili zákonnost a správnost eh, uskutečněných transakcí. Rada si je vědoma toho, že lepší vynakládání prostředků a dobrá finanční zpráva je nesmírně důležitá pro to, jak veřejnost vnímá to, jak jsou věci eh, financované z rozpočtu evropského rozpočtu. Proto rada plně podporuje doporučení, které představil Evropský účetní dvůr v této oblasti a také trvá na tom, aby byla všechna doporučení plně zavedena. Ve svých doporučeních dále Rada zdůrazňuje eh, nespokojenost ve výsledcích v oblasti rozvoje venkova, kde je chybovost stále vysoká. Podobně je problém s chybovostí u regionální politiky, protože tam stále to přetrvává ta chybovost na vysoké úrovni. V, tomto, v této souvislosti eh, Rada opakuje, že je důležité, aby komise posílila spolupráci s členskými státy za účelem eh, lepší, eh, lepšího vedení a v tom, aby kontroly probíhaly efektivně a aby také byla zavedena všechna, jak preventivní, tak korektivní opatření. Dále, rada bere na vědomí, že u velkých, velkého počtu operací měly vnitrostátní orgány dostatek informací k tomu, aby, že tam existují chyby a že je mohly opravit. Rada tedy říká, že je důležité, abyste byli, eh, abyste byla funkční státní zpráva a státní kontrolní orgány a také, že zde musí být spolehlivé auditní zprávy. Rada také apeluje na komisi, aby dále eh, plně plnila svou eh, úlohu dohlížitele, aby zajistila účinnou ochranu prostředků z evropského rozpočtu. Ještě je zde jedna věc, kterou bych chtěl plně vyjasnit. Samozřejmě, že chvilku eh, ještě určitou dobu trvá, než ta, ty věci, které mají zlepšit systémy, budou zavedeny do praxe ale máme zde snahu o zjednodušení a o harmonizaci těch pravidel a také podmínek eh, způsobilosti. To jsou věci, které jsou velice důležité k tomu, abychom dosáhli eh, stanoviska eh, výroku Evropského účetního dvora bez výhrad. Máme zde nové, nové víceroční plán na období 2014 a 2020, víceletý finanční rámec plus také nové finanční nařízení, které zde E, má takové nové výkaznické povinnosti. To jsou věci, které nám mohou pomoci na pokroku, v pokroku k zjednodušení, ke zblížení pravidel, k vyjasnění pravidel, aby se zlepšilo do plnění schody. Máme zde například zjednodušené vykazování výdajů a to už bylo zavedeno komisí. Zároveň je však ještě zde hodně věcí, které se musí zlepšit, zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek zejména co se týče sdíleného řízení. Ehm, musí zde být modernizace a zjednodušení postupů pro zakázky. To musí, v tom musíme ještě pokračovat. Rada dále eh, žádá komisi i členské státy, aby ještě více zblížili svá pravidla a zjednodušili svá pravidla, aby se snížila chybovost. Máme zde regulační rámec, který by měl mít lepší informace pro všechny zúčastněné strany, který by také pak umožnil účinnější a transparentnější zpravování eh, prostředků z evropského rozpočtu. Eh, vážené dámy a pánové, ve své výroční zprávě za rok 2012 Evropský účetní dvůr věnoval pozornost zejména finančním opravám eh, v rámci opravného mechanismu. Rada se domnívá, že to jsou velice důležité nástroje pro dlouhodobou ochranu evropského rozpočtu. Rada tedy vyzývá komisi, aby e, tam, kde je to nutné, dále pokračovala v uplatňování těchto e, korektivních finančních oprav. Protože to zlepší jednak e, hospodaření s prostředky, dále to zlepší transparentnost a také to optimalizuje pozitivní efekt, který plyne z prostředků vynakládaných v Evropské unie. Dále, finanční opravy za rok 2012 jsou eh, třikrát vyšší než za rok 2011, takže to je pozitivní vývoj. Jde to tedy eh, dobrým směrem. Je to 3,5 všech plateb za rok 2012 zatímco průměr v roce 2009 až 2012 byl 2%. 2%. Podle návrhu, je to tedy podle návrhu, vycházím z návrhu zprávy parlamentních zpravodajů. Nicméně, vždycky je lepší uh, mít té prevenci, než teprve poté nějakou korekci. Takže uh, žádáme lepší preventivní opatření, která by byla také uplatňována přísně a v souladu se všemi příslušnými pravidly. Také pokud je zde možnost i pozastavit platby, pokud je zde velké riziko toho, že podkladové operace nejsou zákonné a správné. Vážené dámy a pánové, teď se ještě podívám na interní systém eh, v komisi. Mm, výroční zpráva hovoří o úkolech generálních ředitelů této zprávě tato zpráva je velice, pardon, tyto zprávy generálních ředitelů jsou velice důležité, které eh, také přináší věrohodnost a transparentnost jak pro členské státy, tak pro veřejnost. Je důležité, aby se to uplatňovalo systematicky a aby se ta hodnota těchto zpráv zvyšovala. Dále bych chtěl ještě chtěl zdůraznit, že Rada oceňuje práci Evropského účetního dvora v tom, jak usiloval o posouzení výsledků při plnění evropského rozpočtu. Co se týče mimořádných závazků, které vedou k eh, problematice plateb, účetní dvůr vyzývá komisi, aby připravila a publikovala eh, výhled eh, finančních toků a pomáhala při identifikaci budoucích potřeb a plánování rozpočtových priorit a Eh, tak, aby jednotlivé platby mohly být vypláceny z jednotlivých rozpočtů. Rada se s, s účetním dvorem shoduje eh, na potřebě lepšího souladu s politikami a hodnocení politik a jejich výkonnosti. Je třeba, aby data byla spolehlivá a srovnatelná Eh, víceletý finanční rámec prostřednictvím svých nových nástrojů může zajistit, že evropské eh, politiky a nástroje přinesou požadované výsledky a, jej, a ty výsledky budou jasné, viditelné a měřitelné. Dámy a pánové, všechny tyto myšlenky a návrhy vedou radu k tomu, aby doporučila Evropskému parlamentu, aby udělila komisi absolutorium eh, za eh, provádění eh, všeobecného rozpočtu Evropské unie za rok 2013. Děkuji vám za pozornost. Thank you. 2012. Mr. Uh, Minister, for your introductory Děkuji vám, pane ministře, za Děkuji vám za úvod. E, dříve než dám slovo zpravodaji, zeptám se pana komisaře, jestli si chce vzít slovo. Ano, prosím. E, thank you, Mr. Chairman. E, Děkuji, pane předsedo, pane ministře, vážené poslankyně, vážení poslanci. Já Eh, se vyjádřím k doporučením rady a chtěl bych poděkovat řeckému předsednictví za jeho práci. Jak jsem říkal v úterý na Ekofinu, Komise bude pomáhat členským státům v řádné implementaci programů a využití všech nástrojů zavedených ve finančním rámci 2014 až 2020 aby eh, došlo ke zmírnění rizika chybovosti. Eh, především naléháme na členské státy, aby využili zjednodušení pravidel a procesů na úrovni eh, evropské i národní. Takto bude možné zajistit, že budou tyto prostředky využity s přidanou hodnotou a s menší nebezpečím chyb. Komise Eh, ve své dohledové aktivitě a proaktivním přístupu se věnovala problematice sdíleného řízení a hospodaření, kde právě eh, účetní dvůr identifikoval nejvíce problémů. Ovšem eh, ke zlepšení dojde jedině tehdy, když také členské státy budou plnit své povinnosti v oblasti kontroly hospodaření s evropskými prostředky. Prevence je totiž vždy lepší než náprava a to i co se týče eh, ochrany evropských prostředků před chybami. Eh, co se týče zákonnosti a regulérnosti plateb, eh, tyto musí být mm, do té míry přínosné, jak to občané očekávají. A e, implementace nového rámce výkonnosti s, po, e, s ukazateli o výsledcích e, všech programů bude velkým přínosem. Eh, zpráva eh, mm, mm, 318 hodnocení eh, je naprosto zásadní. Komise se zavazuje k dalšímu sledování a zlepšování této zprávy. A konečně dovolte mi, abych se obrátil na tři členské státy, které v ECOFINu nedoporučili absolutorium. Já musím říci, že se snažím nalézt rozdíl mezi tím, eh, co oni uvádějí ve svém společném prohlášení a v tom, na čem se shodl zbytek eh, v eh, rady. A měli by tedy vystoupit a říci, které chyby mají být napraveny. Především jsou to členské státy, které mají odpovědnost za 80 provádění evropského rozpočtu. Hlavní chyby při společném hospodaření byly nalezeny na úrovni členských států. A komise ukázala, ukázala, že efektivně ochrání evropské prostředky. Kromě toho společné prohlášení reaguje na to, co komise e, sama říkala a opakuje to, to znamená více odpovědnosti. Nové nástroje, jako třeba e, prohlášení o hospodaření, kdy komise chce e, podporovat prostřednictvím společné pracovní skupiny aplikaci VETA pro všechny finanční účastníky pro eh, celou pro absolutní transparentnost. Takže já doufám, že tyto tři členské státy podpoří komisi při garantování, že evropský hospočet bude eh, jaksi využíván a kontrolován vhodně eh, ze strany všech subjektů, ať už na úrovni Unie, anebo na úrovni národní. Děkuji, pane komisaři, a nyní dám slovo Eh, zpravodaji. Markus Pieper. Slovo má pan zpravodaj Markus Pieper. Děkuji, eh, pane předsedo, eh, pane ministře, pane komisaři. Já bych chtěl nejprve vznést dotaz k pořadu jednání. Ano, samozřejmě nicméně Pan komisař tady eh, velice eh, intenzivně hovořil o obecném absolutoriu, ale já bych chtěl nejprve eh, představit svou zprávu. A děkuji za toto prohlášení, za stanovisko rady a já bych chtěl ještě jednou vyslovit osobní uznání tomu reformnímu procesu, které, která vaše země provádí a přeji hodně úspěchů. Pokud jde o předsednictví rady a ten postoj rady, tak eh, já mám takový dvojsečný, dvojznačný pocit. Eh, občas mám pocit, že rada nám eh, doporučuje udělit absolutorium, protože v konečném důsledku jde o e, černou e, ovci, e, k čemuž přispěla ale právě rada. A občas mi přijde pozoruhodné, že tři země tento postoj rady nepodporují, totiž Švédsko, Spojené království a Nizozemsko. V tomto smyslu se zdá, že tedy názor rady není příliš eh, jednoznačný, eh, jak nám tu dnes eh, představujete. Proto musím ještě položit pár otázek, které nebudou možná zrovna příjemné. Vy jste právě zmínil postup absolutoria a e, také jste chválil e, finanční e, opravy za rok 2012, to, že jich bylo více. Nicméně, co říkáte na to, že pouze čtyři země tvoří, no, představují 60 všech finančních oprav. Čtyři země Eh, představují 60%, potom 8%, eh, teda 8 zemí představuje 90% finančních eh, opravných opatření. Nejde tu o jaksi špatné nakládání s evropskými penězi, když přes 20 členských států se chová správně a chyby se neustále koncentrují v těch stejných zemích. To je má první otázka. Druhá otázka se týká toho, že e, účetní dvůr už mnoho let říká, že členské státy sami by měly e, mít povinnost e, odhalovat chyby. U těch 50 nebo možná 60 chyb měly tyto chyby odhalit členské státy. Jak je tedy možné, že my vlastně tady plníme roli eh, vnitrostátních eh, dozorčích orgánů. A to v takovéto míře. Eh, účetní dvůr Eh, provádí eh, jakési sondy, provádí kontroly a neustále zjišťuje, eh, že ty chyby byly možné odhalit přímo v členském státu. Takže proto mi není jasné, proč ten náš celý systém monitoringu není důvěryhodněji vystavěný. Proč vlastně nepřísluší vnitrostátním dozorčím orgány, orgánům? 90% samozřejmě spadá do sdílené zprávy. To je v pořádku v regionální politice, v zemědělské politice. Nicméně je tu určitý malý počet států, které neustále vybočují a já se opravdu ptá, jak můžeme eh, dospět k prohlášení, že my, jakožto Evropský parlament, na základě těchto známých chyb eh, jak můžeme eh, udělit absolutorium v takovém případě? Pak bych chtěl položit třetí otázku, e, která se týká e, systému e, plošných kontrol, systému identifikace půdy. Účetní dvůr zjišťuje problémy v 21 členských státech a i sama Evropská komise nyní znovu vznáší výhrady vůči třem členským státům. Zdůrazňuji, eh, výhrady vůči státům, které patr, kde patrně tento systém eh, nefunguje dostatečně a kde tedy nebude moci být pozitivně hodnocen v dalších letech. Takže já se ptám eh, kvůli této nejistotě, co my máme tedy si myslet, když komise sama vyslovuje v tomto směru výhrady? a přitom nám eh, sebevědomně doporučuje, abychom udělili absolutorium. A e, pokud mi dovolíte na tomto místě, tak bych e, ještě jednou chtěl poznamenat, že bych se chtěl zeptat, jak to vypadá v Řecku s finančními e, opravy, opra, opravami v systému plošné identifikace, protože tady máme také určité informace. Jste připraveni a jste schopni tyto peníze znovu stáhnout, protože zjevně informace tady nesouhlasí. Poslední otázka eh, se vztahuje k rozvoji venkova. Tady eh, jsme bohužel objevili nejvyšší chybovost a i vy sám jste říkal, že eh, opravy, které jsou nyní zamýšleny, ty nové systémy, eh, které budou rozvinuty a které budou v účinnosti až za pár let. Nicméně vy nám dnes doporučujete, abychom udělili absolutorium. Tady bych zase velice rád věděl, na čem přesně zakládáte své očekávání, že v budoucnu už vše poběží správně. A ještě poslední mé hodnocení se týká regionální politiky. Tady eh, Evropská komise eh, v, eh, v, v, ve fondu soudržnosti a Evropském regionálním fondu v 16, členském stát, 16 členských státech vyslovila výhrady a i e, tady e, potom nechápu to sebevědomí rady, e, jak může Evropskému parlamentu doporučovat udělení absolutoria. Velice se těším na vaše odpovědi. Ano, děkuji panu zpravodaji Píperovi a já nyní se obrátím na zástupce frakcí. Nejprve pan Gajer, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, vážený pane komisaři, i e, já e, mám určité pochybnosti, e, pokud jde o to doporučení, které jsme dostali a o rozhodnutí, které tady představila Rada a e, já jsem e, uvažoval o té e, analýze, která je v tom rozhodnutí obsažena a mám z ní velkou radost, protože si nevzpomínám, že by členské státy někdy se tak intenzivně zabývaly a diskutovaly o nějakém dokumentu rady. Tady v podstatě se v mnoha bodech překrýváte s těmi názory členských států, které sami kontrolují prostředí prostředky eh, Evropské unie, tak eh, jak to bylo zdůrazňováno v minulých letech. A eh, dokonce i ten dokument od třech ministrů financí, kteří odmítají udělení absolutoria, vystihuje ve třech odstavcích velice jednoznačně roli členských států Ta e, oprávněná kritika kolegy e, doktora e, Pípra, která míří na kontrolu zprávy členských států, je velice dobrá, jak k ní nemám co dodat, vidím to úplně stejně. A moje otázka ale zní, jaké, nás, jaké důsledky vyvodí ráda z této analýzy. A já tu vidím pouze dva možné důsledky. Buď Rada bude muset provést nějaké následné kroky své pozice a to by podle mého názoru neznamenalo nic jiného, než že by provedla jakési vlastní peer review, což by znamenalo, že ministři, finan, ministři financí členských států by vzájemně diskutovali o tom, co by se dalo zlepšit eh, v jejich oblastech kompetence a eh, tady už eh, asi budu končit, protože tady už se přesouvám do eh, říše fikce, eh, protože to také naskočilo v mé politické fantazii, nicméně je to jeden možný důsledek. A druhý možnost je, že komise umožní systém eh, kontroly ve členských státech intenzivněji kontrolovat což znamená, že my jakožto výbor rozpočtové kontroly Evropského parlamentu bychom se naprosto shodli s radou, Chceme, aby e, se z penězi evropských daňových poplatníků 28 členských států se e, zacházelo správně. Chceme těmito penězi e, dosáhnout efektivních a smysluplných politických cílů a samozřejmě dosáhnout co nejmenších chyb. A když rada, tak říkajíc, začne diskuzi o roli členských států, a kdy také zohledňuje tuto roli, tak to je podle mého názoru značný pokrok, protože to je cesta, kterou se posunujeme dál. Pan komisař Šemeta prohlásil ve svém krátkém příspěvku, že Jde také o e, postoj tohoto výboru. E, slyšeli jsme postoj e, předsedy Evropského účetního dvora, když nám představoval svou výroční zprávu, kolik těch chyb mohlo být odhaleno už ve členských státech. Podle mě v rámci možností rady by měl být zaveden určitý dialog ohledně toho, co může která instituce podniknout. To by byl velice plodný krok. A pokud bychom se e, ubrali tímto směrem, tak bychom mohli e, členským státům e, přidělit vlastní odpovědnost, lépe vnímat odpovědnost členských států ve zprávě evropských prostředků. Ještě jednou děkuji a těším se, pane ministře, na vaše odpovědi. Děkuji panu kolegu Gajerovi. Další na řadě je Derek Vohen. Prosím. Uh, no, děkuji, pane předsedo. Chtěl bych říci, že vítám jak pana ministra, tak i pana komisaře. Bylo velice zajímavé vyslechnout si eh, vaše úvodní slova. Komisař se soustředil na členské státy a pan eh, ministr se soustředil na komisi. Myslím si, že to je docela pochopitelné. Někdy jste v Evropském parlamentu jsme e, trošku takový třetí, který vlastně má rozhodovat, kdo z těch dvou má pravdu. E, chtěla bych se zeptat na ty tři země, které e, nechtějí udělit absolutorium. Já si myslím, že to nesouvisí úplně s tím absolutorium úplně, ale obecně s jejich politikou, zejména co se týče Spojeného království. Já si myslím, že to, že Spojené království nechce udělat absolutorium, to vlastně vůbec s tím absolutoritem samotným nesouvisí. Mm. Když to říkáme, že kontrola těch výdajů je eh, odpovědností členských států a že tedy členské státy pak jsou odpovědné i za tu chybovost. Já si myslím, že i my eh, děláme určité chyby myslím si, že Evropský parlament by chtěl, aby v budoucnu jsme se soustředili více právě na ty členské státy, které mají nejvyšší chybovost, protože se každý rok ukazuje, že poměrně malý počet členských států dělá největší procento chyb, takže bychom se měli více soustředit na ty nejproblematičtější členské státy. Chtěl bych se zeptat, ta se domníváte, že na radě existuje chuť eh, trošku vrhnout světlo na pouze omezený počet členských států. Eh, navrhovalo se třeba, že by komise mohla vypracovat eh, akční plán, jak eh, řešit problémy právě v těchto nejproblematičtějších členských státech. Myslíte si, že na radě bude k tomu existovat dostatečná chuť a vůle? Děkuji. Děkuji a nyní v tomto kole dám slovo ještě kolegu Paulu Rybigovi. Eh, děkuji, eh, pane předsedo. Eh, já bych také chtěl poděkovat panu ministrovi a panu komisaři. Myslím si, že my všichni si uvědomujeme, že aktivity členských států je třeba objektivně hodnotit a proto mám radost z toho, že tu existuje dostatečná transparentnost, pokud jde o chybovost. Já to vidím pozitivně, že to bylo konečně přeskoumáno a že e, míra chybovosti je zveřejněna a že se o ní oficiálně debatuje e, v tomto výboru, e, že naše jednání je přenášeno přes internet, tak to eh, je jasný znak toho, že se snažíme o to, aby ta chybovost už eh, v, minul, v budoucnu nebyla taková. A otázka zní, jaké kroky podniknout konkrétně v zemích, kde je ta chybovost nejvyšší. Eh, podle mě nejzásadnější požadavek je samozřejmě školení, vzdělávání, jak lépe poskytnout školení ve členských státech. A moje otázka zní, existují už nějaké osvědčené postupy, postupy a měřítka a statistiky ohledně e, toho, jak by měla probíhat školení na příslušných místech a e, jaký pokrok e, v této oblasti existuje. Jsou nějaké koncepty toho, jak využít v této oblasti technologických možností, jako je LEAN a výukové metody Eh, jako je e-learning, eh, samozřejmě eh, i tady lze stanovit měřítka. A proto moje otázka zní, zda například se plánuje zavedení ISO 9000, což by zajistilo odpovídající provádění, protože samozřejmě toto školení by skýtalo možnosti, které by prokazatelně snížily míru chybovosti. Takže e, má komise v tomto smyslu nějaké návrhy a e, provádí něco rada v tomto e, smyslu? Děkuji. Nyní už se nikdo v tomto kole o slovo nehlásí z našeho gremia a proto nyní dávám slovo vám, pane ministře, abyste poskytl odpovědi. Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, děkuji vám za vaše připomínky, otázky, kritické přínosy. Pokusím se většinu zodpovědět ve vymezeném čase. Nejprve taková obecná poznámka. Všichni mi Evropská um, komise, rada, parlament sdílíme stejné hodnoty a cíle cíle jako účinná ochrana evropského rozpočtu, zdravé, efektivní a transparentní hospodaření eh, s evropskými prostředky, zjednodušení, konzistentnost pravidel a eh, naplňování pravidel. A v tomto společném zájmu musíme se snažit spolupracovat tak, aby evropské programy přinášely očekávané výsledky jasným a viditelným způsobem. Vy jste uvedli, že tři země nepodpořily doporučení rady. Ano, nicméně drtivá většina, 25 členských států, byla pro toto doporučení a ty tři členské státy eh, informovali účetní dvůr i nás o tom, že by si představovali více pokroku v hospodaření a kontrolách s hospodařením eh, s evropskými prostředky za rok 2012 a zdůraznili, že je potřeba zodpovědně vytvořit efektivní kontrolu hospodaření s evropskými prostředky a navrhují komisi a členským státům, aby přijali dodatečná opatření pro to, aby výsledky byly lepší. Já si myslím, že ve své řeči jsem některé tyto výhrady a návrhy také za, začlenil, protože je naším společným cílem efektivně a transparentně hospodařit s evropskými prostředky. Eh, pan předseda tady zmínil tedy otázku absolutoria rady. Já vím, všichni víme, že je to významné téma. Rada vzala na vědomí stanovisko Evropského parlamentu, tak jak se vyjádřil na opakovaných usneseních a je to obecný politický argument, že rada souhlasí s tím, že všechny výdaje EU, včetně administrativních výdajů, musí podléhat pečlivé kontrole ze strany od organizací, které jsou odpovědné za sestavování a absolutorium za rozpočet. Z toho důvodu, jak Evropský parlament, tak Rada musí být v pozici, aby mohli proskoumat prostudovat finanční eh, hospodaření eh, na sebe navzájem. Eh, ra, eh, několikrát eh, právě došlo k eh, odmítnutí formalizovat takovou to vzájemnou kontrolu, tak abychom našli společné společné, mm, společnou řeč. A v tomto návrhu, když se vrátím do července a září 2010, eh, nebo eh, eh, Evropské měnové memorandum o porozumění eh, v této oblasti. Rada je přesvědčena, že je třeba dosáhnout dohody o procedurálních postupech tak, aby bylo možno dosáhnout vzájemné transparentnosti a odpovědnosti eh, eh, v rámci plného respektování jednotlivých institucí a jejich pravomocí z nedávných neformálních kontaktů mezi předsednictvím a zástupci Evropského parlamentu jsem vyrozuměl, že vaše instituce by chtěla obnovit dialog s radou. Náš velvyslanec se setkal se zástupcem parlamentu na téma absolutoria pro radu a já mohu zopakovat jedině tolik, že rada je připravená vstoupit do jednání k dosažení dohody s parlamentem na toto téma co nejdříve. A nyní, co se týče prohlášení národních prohlášení, která tady byla zmíněna, je tu celá řada dimenzí, které je třeba brát v úvahu, konkrétně třeba nové finanční nařízení, které vstoupilo v platnost od začátku roku 2013 a zavedlo změny v oblasti implementace eh, rozpočtu Unie a e, je tam třeba ustanovení, že orgány v členských státech, které jsou zodpovědné za hospodaření s evropskými prostředky, poskytnou komisi prohlášení o hospodaření a kromě toho na dobrovolné bázi mohou poskytnout národní prohlášení, pokud si to budou přát, pod, podepsané na přiměřené úrovni. Eh, kompromis nalezený pro nové nařízení, nové finanční nařízení je výsledkem dlouhých a obtížných jednání. Podle názoru rady tento kompromis určitě představuje vyvážené řešení mezi stanoviskem Evropského parlamentu a rady na toto téma. A současně Eh, rada se zúčastnila práce interinstitucionální pracovní skupiny o národních prohlášeních, která zahájila činnost v roce 2013 z iniciativy Evropského parlamentu a na poput komise. Skupina ještě nedokončila své, svou práci na doporučení a jejich práce tedy pokračuje. Chtěl bych vám připomenout, že ta doporučení, na kterých se pracuje, jsou nezávazného charakteru a také se nebudou uplatňovat v každém členském státu stejným způsobem. Já však, víta, já však doufám, že ehm, ten konstruktivní duch eh, tam eh, bude eh, převažovat v té pracovní skupině a že ta pracovní skupina již brzy svou práci dokončí. A ještě mám jeden komentář Eh, který se týká eh, postupů, eh, účetních postupů, ty musí být posíleny, abychom také posílili důvěryhodnost a správnost těchto postupů. Je, to se však ještě musí velice podrobněji projednat. Zatím tedy počkáme, jak dopadnou ta doporučení politické skupiny. Co se týče finančních oprav a na, tu, na ten dotaz, který padl, jak jsem již zdůraznil, Eh, ty, eh, ty zpětná inkasa a finanční opravy jsou zásadní k tomu, abychom chránili finanční zájmy společenství a evropský rozpočet. Rada tedy může znovu potvrdit, že si bude dále provádět finanční nápravy a bude se snažit získat zpět všechny neoprávněně vyplacené prostředky. Zároveň je důležité také snažit se vyvarovat všech chyb Musí zde také být úsilí o to, aby zde byl dobrý funkční systém a případně i nastavená politika případného přerušení nebo pozastavení plateb. To se týká, a pak, co se týče Řecka, to se týká i Řecka, protože už předtím jste se mě ptali na mou zemi. A já bych ještě chtěl um, k tomu dodat několik komentářů, protože jste se na to ptali, na to, jak to vypadá v Řecku. Kontroloři uh, v Řecku také ve zprávě pro Evropský účetní dvůr eh, stanovili určitá doporučení, která se týkají strukturální reformy, jak eh, politiky soudržnosti, tak rozvoje venkova. Ale v předchozích eh, letech došlo k výraznému pokroku, který se týká institucionálního rámce řízení a kontrolních systémů. Tento pokrok se realizoval zejména v těchto oblastech intenzifikace auditů, eh, které jsou prováděny příslušnými orgány, dále posílení auditů, zjednodušení postupů, výrazná, eh, výrazná zkvalitnění eh, návrhů, které se mají týkat konečných příjemců a také i účinná i dokončení plánu, který se týká kontrol podmíněnosti, který byl připraven ve, spol- ve spolupráci s komisí. Výsledkem tedy bylo zlepšení eh, chybovosti v oblasti eh, eh, rozvoje venkova na období 2012-2013, tak to, alespoň, tak to alespoň konstatovali auditní orgány. Chybovost v roce 2012-2013 se snížila na 2,6 z původních 4,9 v období 2011 až 2012. Ministři financí budou na základě různých neformálních iniciativ také e, usilovat o lepší koordinaci i pro období 2014, také budou usilovat o e, posílení kontrolních e, pravomocí příslušných orgánů a také o další zjednodušení všech e, souvisejících postupů. Pak jste padla otázka na zemědělství a rozvoj venkova. Rada samozřejmě ukázala, nebo samozřejmě projevila svou nespokojenost se s navýšením chybovosti v těchto oblastech, ale musíme zjistit, o co jde, co, co jsou, jaké jsou ty problémy. A myslím si, že Evropský účetní dvůr se pokusili identifikovat jednak problém s tím, že některé náklady jsou nespůsobilé, vykazují se nadměrné plochy, nedodržují se takzvané gajeky a také se porušují pravidla zadávání veřejných zakázek. Ehm, co se týče složitosti problémů, tak komise plně podporuje všechny akce, kterou by měla učinit eh, komise a také apeluje na eh, komisi i na členské státy, aby všechny tyto akční plány eh, byly zavedeny do praxe, včetně těch preventivních a korektivních opatření. Uvedu příklad třeba z oblasti zemědělství. Komise usilovala o dobré a um, zkvalitnění účtů a také přípravu akčního plánu. V minulých čtyřech letech byly vypracovány akční plány pro čtyři členské státy. Co se týče rozvoje venk, bylo to v rozvoje venkova, v eh, ochraně životního prostředí. V roce 2012 zde byly akční plány pro 14 členských států a v roce 2013 se to bude týkat všech členských států. Komise nás rovněž informuje, že několik členských států upravili své pro, programy pro rozvoj venkova, aby také mohli eh, vyjasnit ty systémy a aby eh, to všechno bylo způsobilé pro financování z evropského rozpočtu. Nakonec mi ještě dovolte poděkovat za tuto nesmírně cenou výměnu názorů. Rád eh, jsem se dozvěděl, že celou řadu obav máme společnou, že mm, Eh, usilujeme, aby zde bylo každoroční zlepšování celých systémů, aby, nako, aby nakonec eh, vydal Evropský účetní dvůr výrok bez výhrad. Chtěl bych eh, vyžádat všechny strany, Evropský parlament, Radu i komisi, i Evropský účetní dvůr a členské státy, aby spolu konstruktivně spolupracovali. Naším cílem musí být dobré hospodaření a kontrola evropských prostředků. Je to důležitější než kdy jindy. Musíme eh, pracovat ze všech sil, abychom také každý převzal svou odpovědnost a aby zejména členské státy převzaly svou odpovědnost a, plně, eh, a plnili svou kontrolní funkci. V následujících letech musíme vyslat jasný signál evropským občanům a daňovým poplatníkům v tom smyslu, že jejich prostředky se používají odpovědným způsobem Domníváme se, že budoucí období víceletého finančního rámce je dobrou příležitostí, jak eh, nastartovat eh, pokrok eh, směrem ke zjednodušení a tím pádem i k nižšímu riziku chybovosti. Chceme také využít i nové technologické možnosti, tak jak již bylo zmíněno. Je to také další příležitost pro užší spolupráci mezi jednotlivými institucemi a orgány Chceme připravovat nové iniciativy, které budou zlepšovat řízení a systémy eh, chránící finanční zájmy společenství. A nakonec mám ještě jednu poznámku, kterou pronesu v řečtině, protože eh, zde padlo několik dotázek na tyto věci. Chtěl bych eh, vám Chtěl bych poděkovat eh, panu eh, předsedovi i členům tohoto výboru za veškeré eh, pozitivní komentáře, které jste pronesli na adresu řecké vlády nebo řeckého předsednictví. A to samozřejmě bylo i ve spolupráci s vámi a za vaší pomoci. Řecku se podařilo dosáhnout docela dobrých výsledků. V roce 2013 se, jsme zvládli vypořádat se vlastně s dvojnásobným deficitem v roce 2013 jsme dosáhli určitého přebytku a teď už máme i určitý přebytek na našem běžném účtu. Usilujeme o to, abychom se z té krize vymanili a budeme pokračovat i nadále v úsilí tímto směrem. Takže doufejme, že oběť, kterou přinesli naši občané, snad povede ke kladným výsledkům a bylo to i za vaši pomoci. Ještě vám chci Evropskému parlamentu eh, popřát mnoho eh, štěstí v této práci a i v přípravě um, těchto dalších um, zpráv, které se týkají absolutně. Děkujeme. Děkujeme, pane ministře za vaše prohlášení a zodpovězení našich otázek. Velice nás těší, že jste prohlásil, že rada je připravená pracovat na řešení ohledně otázky absolutorí, takže se těšíme na posun v tomto rozhodujícím tématu. Děkujeme, že jste přišel mezi nás. Víme, že Mm, program práce předsednictví je vždy velmi nabitý a my toto velice oceňujeme a mohu říct jménem našeho výboru, že přejeme řeckému předsednictví mnoho úspěchů, protože Eh, to je úspěch Evropské unie a i přes kritiku, která je samozřejmě nutná, máme zájem zlepšovat výsledky a těší nás, pokud bude pokroku dosaženo. Takže děkujeme vám, že jste přišel mezi nás a mnoho štěstí eh, ve vývoji situace v Řecku, protože si myslíme, že je to právě hlavně v zájmu lidí, jak jste právě řekl. Děkujeme. So. Okay.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 Ja, liebe Kollegin. Tak, eh, vážené kolegyně a kolegové, eh, Poté, co jsme si vyslechli zástupce eh, řeckého předsednictví, pana Stajkurase, vám nyní představuji zástupkyni španělské vlády, konkrétně státní tajemnici pro rozpočet a veřejné výdaje španělského království paní eh, Marta Fernández Curas, eh, Vítejte v našem eh, výboru. Je to z iniciativy zpravodaje Markuse Pípra. Jeho iniciativou jste byla pozvána, aby jsme, abychom v rámci postupu absolutoria s vámi mohli pohovořit a proto dám nyní slovo zpravodaji Markusi Píprovi, protože ten nám nyní eh, odůvodní eh, vaše eh, pozvání a vaši přítomnost v našem výboru, která souvisí s lepšením rozpočtové kontroly nad prostředky Evropské unie ve Španělsku. Tak prosím, slovo má pan Píper. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, paní státní tajemnice. Velice mě těší, že jste tady a že můžeme hovořit o speciální situaci ve Španělsku. Španělsko je federální země, e, právě tak jako Německo. A v Německu, pokud jde o prosazování Evropského sociálního fondu, e, máme také značné problémy, například v severní Podení Westfalsku, v mé spolkové zemi, kde došlo k pozastavení e, čerpání prostředků, takže to je kauza, která která je v mém regionu eh, velmi známá. Eh, já bych chtěl eh, hovořit o situaci ve Španělsku, protože nás napadlo, že za poslední roky došlo ke značným zlepšením. Zdá se, že tu funguje nová politika, nicméně pouze na určité úrovni. A pouze za rok 2012 dostalo Španělsko 13 eh, miliard euro a tady byly uplatněny finanční korektury ve výši 2,1 eh, miliard euro, což je 16,8 plateb což je podle mě eh, poměrně hodně a možná by se dalo nějak odůvodnit to tím, že v letech 2006 až 2012 to probíhalo špatně. Nicméně je otázka, proč to trvá tak nekonečně dlouho, že až v roce roce 2012 došlo k finančním opravám, což také blokuje eh, administrativní kapacitu, blokuje to zkrátka peníze, eh, které ta země eh, potřebuje. Nám dělá starosti to, že Evropská komise v roce 2012 vznesla výhradu k 23 programům ve Španělsku, což je situace, která není v pořádku. Možná byste vám mohla, zva, možná byste mohla odůvodnit tuto situaci z, z vašeho španělského pohledu, jak došlo k těmto výhradám generálního ředitelství pro regionální politiku. Možná byste nám mohla tedy říct, kde přesně ty problémy leží. A u jedné věci vás prosím, o, opravdu o e, odpověď, kterou my v našem výboru potřebujeme e, patřičně zhodnotit. My neustále slýcháme od účetního dvora už mnoho let, že zhruba 60 chyb e, mohly členské státy odhalit sami. A podle mého názoru Eh, ten systém dozorčích orgánů členských států je vystaven na velmi eh, nespolehlivém eh, základě. A mohla byste tedy z tohoto pohledu něco říci k zvláštní situaci ve Španělsku, pokud je o systém dozorčích orgánů, jak by se dal napravit, a jak e, k tomu může přispět Evropská komise. To jsou e, otázky, které vám pokládám. E, děkuji panu zpravodaji Markusi Píperovi za úvodní, za úvodní slova a nyní udělím slovo paní Martě Fernandez Kuras. Takže ještě jednou děkuji, že jste přišla a máte slovo. Okay. Eh, Děkuji, dobrý den spolek. Vážené poslankyně, vážení poslanci. Přišla jsem sem jako státní tajemnice pro rozpočet a veřejné výdaje eh, španělské vlády, ministerstva financí. A toto ministerstvo má na starosti hospodaření se, eh, se všemi evropskými fondy. Nejprve bych chtěla poděkovat výboru pro rozpočtovou kontrolu za příležitost pohovořit zde o stávajícím eh, hospodaření se strukturálními fondy, jakož i s tím hospodařením minulým a budoucím. Je to velice významné téma pro naší zemi, protože Španělsko tradičně bylo jedním z hlavních eh, příjemců eh, evropských prostředků a přejeme si je využívat plně a, hodnotně a, a vy jste jistě si všimli, pokud jste Španělsko navštívili, jaké ekonomické ukazatele v naší zemi máme a výsledek, kterého bylo dosaženo, je opravdu Eh, velice významný a bylo možno jeho dosáhnout právě díky evropským prostředkům. Ale to není mým tématem. Já chci hovořit o správném hospodaření se strukturálními fondy eh, v rámci toho dlouhého vývoje ve Španělsku až do dneška. Já bych chtěla hlavně poukázat na to, že evropské fondy se hodně změnily od vstupu Španělska do Evropské unie v, od 80. let do dneška. A tato změna přinutila členské státy postupně přizpůsobovat se, projevovat se eh, jaksi pružně a, a reagovat. Členské státy musely být eh, schopny a ochotny eh, se přizpůsobit a Španělsko rozhodně vyvinulo velké úsilí v tomto směru. Mnozí byli překvapeni, že Evropská komise ve své zprávě za rok 2012 uvedla, že co se týče finančního rámce 2000-2006 došlo ke korekcím e, o týkajících se dvou tisíc a něco milionů eur, z čehož e, 267 tisíc eur a z toho asi 10 tisíc se týká Španělska. Eh, co se týče Španělska pro období do roku 2012, eh, je Španělsko eh, uváděno jako země, kde došlo k korekci 180 milionů eur za období 2006. To je největší eh, korekce aplikovaná eh, na jakýkoliv stát v historii. 180 milionů eur. Je třeba si uvědomit že v podstatě, že prohlášení účetního dvora a sdělení o eh, komise o Eh, této věci. Já bych nicméně k tomu chtěla říct pár věcí. Za prvé, finanční korekce zahrnutá komisí za rok 2012 odpovídají eh, závazkům plateb provedených ve Španělsku preventivně, to znamená jaksi cíleně. A týká se to období 2000 až 2006 a k tomu došlo před rokem 2010, kdy došlo k ukončení a uzavření eh, operačních programů za období 2000 až 2006. Čili to není něco nového, co by se v roce 2012 objevilo. Je to prostě změna metodiky a předkládání dat ze strany komise. Komise sama uznává, a uvádí to v příloze jedna e, zprávy účetního dvora, že tento složitý eh, systém korekcí je velice úspěšný v rámci ochrany evropského rozpočtu a myslím si, že je to třeba takto brát jako veliký úspěch a nikoli jako hrozbu. A je třeba si uvědomit, že ta korekce 180 milionů eur za rok 2012 je způsobena dvěma konkrétními e, příčinami. A týká se to otázky interpretace. Na jedné straně interpretace článku 4 e, příslušného nařízení, které se týká Eh, kontrol ze strany kontrolního úřadu a dále interpretace evropské směrnice ohledně eh, změny veřejnoprávních smluv. A v obou případech byla, je ta situace totožná. Eh, španělské orgány po řadu let aplikovaly určitou interpretaci, kterou komise velmi dobře znala, a potom Evropská komise trvala na tom, že se ta kritéria a ta interpretace musí změnit a potom bylo e, přijato rozhodnutí, že budou od, jaksi zrušeny všechny E, výdaje, které sice byly zákonné ve Španělsku, ale podle komise už neodpovídaly té nové interpretaci. Takže já bych chtěla zdůraznit právě ty okolnosti. Všechno toto bylo možné právě díky velikému úsilí, e, investičnímu úsilí Španělska v posledních letech. A e, Jedná se tedy o, o veliké opravdu investice. Za druhé bych chtěla zdůraznit, jakou pružnost prokázaly španělské orgány Španělské orgány dokázaly zareagovat na požadavky komise velice rychle, eh, dali se do práce a ujistili se, že tedy ta nová opatření budou platit co nejefektivněji a nejrychleji. A za třetí transparentnost procesu. V článku čtyři máme kontroly, které odpovídají tomu, co bychom mohli říct, taková ta vnitřní kuchyně členských států. Eh, obvykle to není něco, co by se sdělovalo komisi, přestože je to součástí národního hospodaření s operačními programy. V tomto případě komise byla pravidelně informována eh, v, v rámci eh, toho procesu dobrovolných plateb, jak jsem to uváděla už před chvílí. A chtěla bych zdůraznit, že v souladu s prohlášením Evropské komise ohledně tohoto procesu a v souvislosti se zprávou účetního dvora, je třeba si uvědomit, že tady byla jaksi maximální eh, důslednost v hospodaření na všech úrovních, za prvé ze strany e, Španělska, za druhé e, ze strany doporučení komise. A vždy hlavní cílem byla náležitá ochrana evropských fondů. Co se týče období 2007 až 2013, toto období nebylo lehké Překonali jsme problémy z období 2000 až 2006 eh, s celým systémem těch kontrol a změn a eh, a, a změn u veřejných zakázek a tak dále. Tyto problémy byly vyřešeny poměrně uspokojivě jak, jak z pohledu Španělska, tak z pohledu komise. Nicméně systém hospodaření a kontroly se špatně přizpůsobuje zase novým prioritám a novým projektům. Eh, průměrné investice ve výši kolem jednoho milionu eur se najednou dostaly k investicím, které ani nepřekročí 100 tisíc eur. Takže eh, v období 2007 až 2013 to představuje 300 tisíc jednotlivých akcí eh, a 10 milionů faktur a 100 tisíce kontrol. A v období 2007 až 2013 se soustředíme daleko více na eh, různé eh, projekty eh, v oblasti ITC a mehně na infrastrukturu. A tyto kontroly nejenom, že se nedokázali zcela přizpůsobit té změně, ale kromě toho uplatněná metodika nebyla dostatečně mm, přiměřená tedy tomu novým okolnostem a ten nový systém vycházející ze standardních nákladů a zjednodušených nákladů e, začal být vlastně tvořený nebo e, vytvářený až na konci uvedeného období a to zase tedy vyžaduje další úsilí. Tedy tak si nyní stojíme. Musíme uznat, že decentralizovaná struktura španělské státní zprávy věci nezjednodušuje a v tuto chvíli 150 různých orgánů, v, funguje jako mezičlánky v oblasti hospodaření a kontroly strukturálních fondů a e, máme asi 2000 příjemců, což znamená stále kontroly a, ho, a hodnocení a vyhodnocování výsledků, ale my se jaksi plně angažujeme v tomto úsilí i do budoucna. A ne, v neposlední řadě nesmíme zapomínat na krizi, která udeřila velice intenzivně a dalece, daleko více jižní země. A to nás všechno vede k tomu, že musíme ještě mm, přitvrdit v úsilí k ozdravení veřejných e, prostředků a to samozřejmě zase komplikuje problematiku spolufinancování projektů financovaných z evropských e, fondů i samotné e, jaksi mm, chování všech e, prostředků a procesů, tak aby byly e, dostatečně e, do budoucna se musíme ponaučit z minulosti. Španělsko ukázalo, že je schopné rychle se přizpůsobit novým požadavkům. Eh, nové období zase bude znamenat vždy znamená nové výzvy, zase obtížnější, jako třeba kondicionalita ex ante, tematická koncentrovanost, nové priority, bezuhlíkové hospodářství eh, a tak dále. To jsou celá řada hm, tedy eh, témat, které práci rozhodně neusnadní. Naopak, my chceme, jako vždy, se do všech výzev pustit eh, s transparentností a pružností. Uvedu příklad. My teď pracujeme na zjednodušení systému hospodaření. Měli jsme 150 mezičlánků, eh, které měly na starosti hospodaření a kontrolu a chceme to zredukovat na maximálně 10 mezičlánků plus jeden pro každou antonomní oblast, to znamená dohromady 27 článků pouze na místo 150. A jsme připraveni uplatňovat nová eh, opatření pro řízení a kontrolu se zvláštním zaměřením na centrální úrovni, tedy na operační programy. Takže nebudu déle hovořit, aby byl čas na otázky, ale chtěla bych říci, že nemůžeme jak si popírat všechno úsilí, které Španělsko vyvíjí po řadu let. Je tomu tak i nadále a do budoucna nám to umožní zajistit eh, čím dál efektivnější hospodaření s evropskými prostředky. Děkuji vám za pozornost. Muchas gracias, señora Fernández Curas. Ich öffne no, Diskussion für Děkuji paní Fernandez Kuras. Já nyní otvírám diskuzi. E, můžete klást otázky. E, jenom bych chtěl upozornit na e, čas. Ještě musíme také stihnout absolutorium. Jako první se přihlásil kolega z EPP. Kdo se hlásí dál? Pan Gajer. Potom kolega Sabardini a kolega Derek Voen a paní Gressle. Takže prosím, eh, krátce. Eva Ortiz, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Eh, vítám vás, eh, vítám zde pana komisaře a také samozřejmě paní ministrini španělské vlády, která mezi nás zavítala, také gratuluji k té úvodní prezentaci Myslím si, že ty dokumenty a ta čísla, která nám citovala, nám poskytly dost eh, hodně informací a možná, jestli budeme mít ještě možnost eh, klást dotazy, tak získáme úplný obraz. Chci říci, že eh, se ukazuje, že je stále zapotřebí měnit procesy, jsou zde nová, je zde nová interpretace pravidel, také se mění priority, které stanovuje Evropská unie i Evropský parlament. Některé ty priority se měnily i kvůli eh, hospodářské recesi. Mám tři dotazy. Ty dotazy se týkají eh, informací, které jste nám eh, přednesla. Za prvé, ehm, došlo velice, k velice výrazné změně metodiky, o tom jste také hovořila. A mě by zajímalo, eh, o čem konkrétně hovoříte, když mluvíte o té eh, změně metodiky, kterou si vyžádala komise a jak se o tom také psalo v těch zprávách. Eh, také jste hovořila o změně výkladu pravidel podle článku 4. Máme zde nařízení z roku 2001 o kontrolách eh, řídicích orgánů. Mohla byste o tom pohovořit podrobněji? A ještě má poslední otázka. Řekněte nám, prosím, ehm, o těch změnách ve spolufinancování, o tom rozpětí v tom spolufinancování, protože se domníváme, že to je totiž také důležité, že to také mělo velký, velký vliv na výsledky, které máme ve zprávě, která je k dispozici. Já teď navrhuji, abychom e, pozbírali pár dalších otázek a další je na řadě kolega Gajer, prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, paní státní tajemnice, děkuji, že jste nás dnes dopoledne navštívila. Eh, velice si vážíme toho, eh, že s vámi můžeme diskutovat o situaci ve Španělsku, pokud jde o provádění strukturálních fondů. Já jsem byl minulé léto na, na, na, v Malaze a mohl bych s vámi hovořit vaší mateřštinou a nespoléhat se na tlumočníky. E, nicméně e, já jsem toho v Malaze viděl mnoho, co souvisí s evropskými regionálními fondy, co bylo zaplaceno z evropských regionálních fondů a e, je vidět, že došlo ke zlačnému zlepšení, což mě jakožto evropského politika samozřejmě těší, když je vidět, že většina peněz posloužila k dosažení politických cílů. To eh, je zjevné. Byla zřízena nová přístavní promenáda, eh, například eh, právě tak přípravy města na město kultury. A co mě těší zejména, tak to, že zástupci národních úřadů nebo regionálních úřadů mohou takto diskutovat dobře probíhá jejich spolupráce s dalšími institucemi, ale i s členskými státy, které sprav, samozřejmě spravují 80 prostředků eh, evropských fondů. Co mohou udělat k tomu, aby snížili chybovost? Když se eh, přesně podíváte na to, ve kterých zemích je eh, ten vývoj nejhorší nebo nejméně dobrý, tak je třeba říci, že ty hlavní problémy eh, by se daly také eh, chápat pozitivně v tom smyslu, že by se dalo říci, kde je největší prostor pro zlepšení zprávy financí, eh, evropských financí. A pokud jde o Evropský fond regionálních, pro regionální rozvoj, tak samozřejmě tady jsme narazili také na Španělsko a e, praktikové z komise i vědci z jiných oblastí e, neustále opakují v analýze, že to souvisí s velice složitou administrativní strukturou e, vaší země takže to vyplácení prostředků probíhá přes několik administrativních úrovních, takže je více příležitostí k chybám. Je to podobná situace jako v severním Poriní Vestfálsku, kde už byly prostředky eh, pozastaveny. Tady se zadávají finance asi na 83 úrovních a každá taková úroveň je samozřejmě eh, náchylná k chybě. Ve Španělsku je tomu eh, právě tak a pokud by nová struktura byla správná a procedura byla jednodušší, tak by to bylo méně náchylné k chybám, ale e, nové struktury je samozřejmě potřeba také oskoušet. A mě by mě zajímalo, e, jaké podniky, e, jaké kroky podnikne ta ústřední zpráva k tomu, aby se zoptimalizovaly procesy, pokud jde o školení úředníků a e, jak optimisticky eh, vidíte eh, možnosti na zlepšení situace. Máme eh, doufat, že chybovost Španělska se sníží rychle. Mně je jasné, že nemůžete jen tak mávnout kouzelnou hulkou a situace se zlepší. Když budou zavedeny nové struktury, tak samozřejmě budou také muset být proskoušeny, než se osvědčí ale mě by zajímalo nějaké vaše hodnocení toho, jak rychle by to tak mohlo být. Děkuji. E, nyní kolega Ranko. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ehm, podle, budu stručný. E, děkuji paní ministrině za informace, které nám poskytla. A já bych e, ji rád požádal o ještě nějaké informace, které nám zatím neposkytla. Týkají se podle mého názoru důležitého tématu, kterým je provádění společné zemědělské politiky. Eh, zejména se to týká reformy po roce 2015 přímých plateb. Máme zde eh, speciální systém, který se toho týká. Můžete nám o tom říci něco podrobněji? Eh, zejména se to týká evidence půdy, evidence pozemků. Identifikovali jste problémy v evidenci pozemků a jak lze tento systém zlepšit? Děkuji. Kolegin Kressle, bitte. Děkuji nyní kolegyně Gresle. Eh, děkuji. Eh, my máme velkou radost z toho, eh, že jste jak si, si vzali naše pozvání k srdci a že jste přišla. Já bych chtěla ještě jednou navázat na otázku zpravodaje. A sice ohledně těch chyb, které mohly členské státy odhalit sami, těch je 60% podle účetního dvora. Tak otázka zní, co je vlastně špatně. A moje otázka patří do kategorie takových těch zbožných přání. Co je potřeba eh, k zřízení růstu a tak dále. A mě by zajímalo, jak vy eh, sami hodnotíte eh, španělské projekty v oblasti růstu a zaměstnanosti. To je pro nás důležitá kapitola. A potom bych také ráda věděla, jak podle vašeho pohledu může podpořit španělsko komise já jsem ještě neslyšela tady v těchto příspěvcích, co by se dalo konkrétně dělat, aby se usnadnila administrativní struktura eh, ve Španělsku. To eh, je eh, složité téma, které se dotýká ústavních záležitostí, ale možná, že náš tlak z evropské úrovně by mohl vést k modernizaci struktury, které se Španělsko vyhýbá už desetiletí, ne století. Eh, děkuji a nyní Ines Ayala Sender, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já taky děkuji paní státní tajemnici, že přišla mezi nás. Na žádost našeho výboru a, a zpravodaje. A já bych chtěla připomenout jeden problém, který souvisí s eh, záměrným stažením prostředků v určité lhůtě. Parlamentu se podařilo eh, zrevidovat všechny mm, mm, formy financování kvůli krizi a pak jsme se domluvili s účetním eh, dvorem, že Eh, program třeba pro sociální fond musí být, eh, jak si mít širší platnost před krizí, tam musely být naplněné jiné, okol, jiné podmínky. Potom přišla krize, požadavky eh, ze strany trojky a škrty způsobily, že podniky mají problémy. A bylo potřeba tedy ty podmínky zrevidovat, to my víme. Abych vysvětlil ty dramatické události, ke kterým došlo ve Španělsku, je pravda, že jsme měli programy růstu a zaměstnanosti, ale kvůli krizi a požadavkům trojky Evropský parlament se snaží zjistit, jestli tedy trojka má nebo nemá pravdu. No a kvůli těmto okolnostem tyto programy, které se jevily pro Španělsko jako pozitivní, tak nevíme, jestli bude možné je udržet. Já to říkám jenom pro upřesnění k tomu, co tady zaznělo. Já vím, že stejně kolegové ovšem vědí. A já mám otázku na paní státní tajemnici. Chci se zeptat na ty kontrolní orgány, které máte snahu zjednodušit. Čili já se chci zeptat, jakým způsobem tedy federální vláda, a to platí u spolkové vlády v Německu a podobně, jak se to tedy zlepšilo na té federální úrovni. A za druhé se podařilo přesunout výdaje Tady tím netrpí evropský rozpočet, tím trpí španělský daňový poplatník těmi důsledky, které nemají dopad na Eh, evropský eh, v prostředky. Já mám na mysli hlavně to stažení prostředků. Derek Woven. Děkuji nyní eh, Derek Woven. Děkuji za, mm, děkuji pane předsedo, také děkuji státní tajemnici. V roce 2012 jsem vedl delegaci výboru do, právě do Španělska a myslím si, že v té době zde byla celá řada politiků, kteří říkali, že máme mnoho pochybností Ehm, v té delegaci byla celá eh, také řada žen. My jsme chtěli být nápomocní. Viděli jsme například různé vynikající projekty, které zlepšily eh, do, eh, železniční dopravu z Madridu do Sevily, do Valencie. Také jsme viděli celou řadu dalších dobrých projektů, ale také tam byly příklady, i kdy byly problémy a jedním z takových příkladů bylo to, že je tam právě těch asi 150 různých zprostředkovajících eh, orgánů v těch regionálních financích, takže když říkáte, že se nad tím chcete zamyslet a chcete to číslo snížit snad až na 27, tak si myslím, že to je dobrá zpráva. A já se chci zeptat, na to, jak to bude tedy s těmito 27 novými orgány. Můžete o tom říct něco podrobněji, jak je, vy, jak je vyberete? Bude to na základě geografické rozloženosti nebo odvětví? Jak eh, také zajistíte, aby tyto orgány byly funkční a že zlepší eh, plnění a provádění toho financování v rámci regionu? Děkuji. Děkuji a jako poslední vzhledem k časovému hledisku kolega Gariga. Velice stručně, pane předsedo, já mám e, dvě e, otázky. E, pokud jde o tu delegaci do Španělska, o tu návštěvu, tak tam se objevily určité problémy a například to byl rozpor mezi legislativou obcí a španělskou legislativou v oblasti zadávání veřejných zakázek. A a změn, které nastávají na různých úrovních. Mohla by nám paní státní tajemnice říci, eh, jaké kroky byly podniknuty od roku 2012 eh, k tomu, aby tyto dvě legislativy byly nějak sladěny. A potom eh, rád, by, rád bych znal názor na projekty, které začínají tento rok na nové čisté finanční eh, opravy, protože ty, ta, ty procenta jsou tady kolem 5%. Co si myslíte, je jednodušší nebo těžší nyní úloha eh, národních eh, kontrolních orgánů? Děkuji. Tak to byl takový svazek otázek, eh, nicméně eh, máme málo času. Já vás poprosím o 10 minut na odpovědi eh, na otázky, protože ještě musíme stihnout do 12.30 projednat absolutorium. A v případě, že odpověď na některé otázky by byla příliš obsáhlá, tak můžeme to vyřídit písemně. Ale zkusme to tedy za 10 minut. Děkuji. Pane předsedo, já se pokusím dodržet časový limit deseti minut. Samozřejmě otázek zaznělo mnoho a všechny jsou velice důležité pro naši zemi. Já bych začala první otázkou, která se týkala změny metodologie. Tady bych eh, chtěla odkázat eh, na eh, takovou eh, výrok, který zněl původně logicky. Hovoříme tady o eh, dobrovolném pozastavení plateb nebo dobrovolném zpětném inkasu. A to z, z iniciativy správního orgánu. V průběhu různých programů eh, komise zjišťovala, že eh, preventivní kontrola je eh, lepší než v letech 2000 až 2006. A Španělsko vykázalo nesmírnou flexibilitu v organizačních záležitostech a v e, dobré víře e, ochránit finanční zájmy Evropské unie a okamžitě jednalo. E, v roce 2010 už byly finanční opravy potvrzeny. Není pravda, že až od roku 2011 byly implementovány korekce účetní závěrka se zmiňovala pouze o 15 milionech eh, v roce 2012. Eh, to jsou pouze eh, provedené, implementované opravy. A tyto dvě metodologie mají své výhody a nevýhody. Samozřejmě by bylo žádoucí mít nějakou předvídatelnost a také jistota, že všichni hovoříme ve stejných termínech, že všichni se bavíme o to tež. Takže to máme eh, opravy, které byly eh, implementovány eh, v rámci eh, programu. Z nich potom plynou eh, oficiální výsledky, které se schromažďovaly po celou dobu let 2000 až 2006, což bylo velice významné období. A ty opravy, které byly provedeny v roce 2012, činí 1,8 milionů. Nicméně, pokud bychom použili metodologii stejnou jako v minulosti, tedy na základě eh, potvrzených plateb, tak by se to pohybovalo eh, v letech 2006 až 2009. Eh, Pokud jde o výklad článku 4 a kontroly podle nařízení 438 lomeno 2001, tak tady Chci říci, že za poslední rok tohoto období 2000 až 2006 komise eh, zjistila značné změny, pokud jde o dobu a intenzitu kontrol a eh, auditů eh, ze strany správního orgánu. A generální ředitel pro evropské fondy se dal okamžitě do práce a změnil kritéria které samozřejmě rozšířila tyto požadavky na všechny ostatní regiony, na celou zemi. A to bylo eh, před eh, představením té, eh, toho proplácení na základě 100% dokumentace a vzorkování přímo v terénu. Je třeba přiznat, že Španělsko nezdílí eh, výkladu článku 4 nařízení 480, eh, 438 a nemá pocit, že eh, by platil takovýto požadavek. Musíme zvážit to, že jsme nechtěli mít žádné pochybnosti ohledně způsobilosti výdajů, které byly implementovány. A prvních pět let období 2000 až 2006 eh, nevznesla komise žádné námitky proti eh, našemu způsobu práce. A proto eh, to nejbolestnější, co bych tady chtěla zdůraznit, je fakt, že my jsme eh, v rekordním čase eh, odvedli tuto práci a to s retroaktivním účinkem. A pokud jde o eh, budoucnost, tak my bychom rádi byli schopni předvídat všechny tyto změny, protože akceschopnost, pokud jde o organizaci země, závisí na eh, takových předpovědích. Nicméně eh, je zapotřebí, abychom se nesmírně snažili, eh, tak jako v minulosti. A my jsme samozřejmě připraveni v úsilí nepolevovat. Rádi bychom však nemuseli pracovat retroaktivně. Ptali jste se e, na manévrovací prostor, o kterém jsem se zmínila. E, tak e, tento manévrovací prostor spočívá v tom, že podle toho, co jsem říkala, samozřejmě Španělsko eh, je eh, největší, velkým příjemcem eh, peněz evropských fondů od svého vstupu do Evropské unie. My si toho velice vážíme a vážíme si toho pákového efektu, který evropské fondy mají v naší zemi. Fondy usnadnili konvergenci průměrného příjmu na hlavu k úrovni Evropské unie a také přinesli speciální přidanou hodnotu hodnotu, sloužili nám jako jakýsi e, průvodce e, k co nejoptimálnějším investicím e, k tomu, abychom se dostali na stejnou úroveň jako naši partneři z Evropského společenství a abychom všichni směřovali ke stejným cílům. Chtěla bych však také prohlásit, že španělský stát je znepokojen tím, eh, tímto investičním úsilím, protože 15% eh, eh, z 15% šlo o evropské zdroje a z 85% o španělské zdroje. A to dává dohromady krásných 100%, to je bez pochyby, ale ve Španělsku byly prakticky ignorovány naše závazky eh, pro životní prostředí a byly eh, odsunuty eh, jaksi do druhé kategorie ve prospěch dalších velkých infrastruktur. Ano, to je pravda. My si uvědomujeme zásadní roli toho vedení, které je spojeno se strukturálními fondy. Nicméně úsilí španělské vlády nám tuto flexibilitu umožnilo. To, že jsme e, schopni e, manipulovat s výdaji právě na základě e, pokynů rad z Evropské unie, které zajišťují, aby byly splněny požadavky způsobilosti. Potom k dalším otázkám. Možná bych ji mohla trochu shrnout. Chápu vaše pochyby, chápu vaše otázky, které se týkají toho, jak budeme pokračovat v naší zemi, abychom zkvalitnili zprávu financí a fondů a také, jak chceme zjednodušit celé ty administrativní systémy. Naše země funguje velice decentralizovaně a regiony mají hodně pravomocí což je tedy něco, co podporuje mm, tu místní spolupráci. Španělská vláda se zavazuje eh, k tomu, aby mm, tyto otázky řešila, aby je vyjasnila. Také je důležité, aby došlo k identifikaci těch eh, státních systémů a k tomu, co tam lze eh, zlepšit. Protože tam zcela jistě jsou věci, které ještě lze zlepšit. Já se na to dívám optimisticky, protože to mm, hospodaření s fondy usiluje o to, abychom dosáhli na té národní úrovni ambicioznějších cílů. Chceme dosáhnout maxima. To znamená, chceme co nejlepší dohled. Musí zde být řádná zpráva, řádná organizace a musí zde fungovat systém jedna pravomoc, jedna organizace. Už zde bylo podniknuto mnoho různých iniciativ, které přinesly kladný dopad. A můžu třeba citovat eh, ze zprávy účetního dvora. Ta zpráva hovořila o tom, že mm, došlo ke snížení duplicity v rámci naší zprávy, protože duplicitou to samozřejmě vede k plítvání časem i prostředky. Mm, dále ta myšlenka zjednodušování a lepší organizace, to se právě musí ujmout i v hospodaření s financemi. Uvedu jeden konkrétní příklad toho, eh, jak tedy eh, budeme eh, usilovat o snížení těch 150 prostředkujících orgánů pouze 27 orgány. Deset 10 z nich bude na národní úrovni, na vnitrostátní úrovni. Ptali jste se na to, jak je budeme vybírat. Budou zde speciální kritéria, takže těch 10 eh, tedy bude na té vnitrostátní úrovni a pak těch 17 orgánů, tam to bude eh, mm, jeden orgán pro každý region. Pan předseda připomíná, že už nemáme tolik času. Omlouvám se, já se eh, domnívám, že budete muset zodpovědět další otázky písemně, eh, protože máme eh, na programu ještě zprávu o absolutoriu. Předpokládali jsme tři minuty na úvodní projev a bylo to 20. Já vím, že otázek je mnoho a že je chcete zodpovědět, nicméně prosím vás, abyste je zodpověděla písemně. Děkuji. Tak děkuji, že jste nás navštívila, eh, paní státní tajemnice, a budeme velice rádi, když nám zašlete odpovědi na otázky písemně. A já také v tom případě eh, nemůžu eh, udělit slovo komisi a poprosím rovnou zpravodaje, aby aby eh, požádal o písemné vyjádření eh, od komise a přecházíme rovnou ke zprávě o absolutoriu a slovo má zpravodaj. Děkuji. Eh, já také nyní odložím polovinu svého příspěvku a chtěl bych pouze začít tím, co Eh, co nám ze strany komise schází eh, od, eh, od, od minula. A my jsme vyslechli o celé řadě problémů v různých členských státech, a e, nechci e, je opakovat a myslím si, že komise si je vědoma e, problémů v celé řadě oblastí. Představili jste celou řadu návrhů, kterých se týká zpráva kolegy Gajera a my vnímáme velmi pozitivně, že mechanismy sankcí v zemědělské politice a politice soudržnosti byly sjednoceny a že e, čisté finanční korekce jsou nyní možné i v regionální politice. A e, v zemědělské politice máme nyní možnost e, odstavení prostředků a pozastavení, což zlepší situaci. Myslíme si, že komise by měla rozlišovat podle zemí při ochraně finančních zájmů a v také vnímáme pozitivně eh, rozvoj eh, venkova eh, a tady v neposlední řadě jsme také postupovali podle neformálního eh, časového eh, plánu, eh, pokud jde o čisté finanční opravy a možnosti přijímat odpovědnost ze strany komise. To nám bude představeno v nejbližších měsících. To všechno jsou věci, které vnímáme velmi pozitivně. Ale, a teď přichází to velké ale, Domníváme se, že pro udělení absolutoria nestačí, abychom vycházeli eh, jaksi z nadějí, eh, že to, co jsme v minulosti eh, kritizovali, se nějak zlepší. Teď byly tedy některé kapitoly přepracovány a teprve budoucnost ukáže, jestli Eh, jestli se situace nějakým způsobem pozitivně vyvine a to zkrátka není pro eh, absolutorium stoprocentně postačující. Eh, instrumenty také nejsou dostatečně důsledné. Chybí tu například nějaký vlastní systematický kontrolní systém ze strany komise. Už jsme, se, už jsme nyní slyšeli, že auditní zprávy členských států nejsou dostatečným podkladem pro kontroly. A my požadujeme nepotřebujeme nějaký závazek komise, e, který by pro nás byl vysledovatelný, že e, sami e, budou vykonávat kontroly u národních přidělovacích úřadů a to tam, kde v minulosti docházelo k chybám a kde se ty chyby koncentrovaly. To znamená eh, už, to, to neznamená víc úředníků nebo víc byrokracie, pouze to znamená silnější zaměření na konkrétní oblasti, eh, na konkrétní státy, eh, kde, kde může komise využívat svých práv, k tomu se hned dostanu. Eh, další, co jsme čekali, je tedy eh, eh, náhrady projektů tam, kde rozpočtové peníze jsou příliš blokovány. Tady jsou administrativní procedury, které jsou nezbytné a to potom vede ke ztrátám rozpočtu. Tak tady očekáváme nějaké ohraničení, omezení takovýchto náhrad projektů. V zemědělství Eh, je dobře, že se tu přistoupilo k čistým finančním korekturám. Musí existovat trest pro případy, kdy po několik let eh, eh, dochází ke stále stejným chybám. Tak toto tyto dlouholeté chyby musí být nějakým způsobem potrestány a to ne nějakou paušální opravou, ale je potřeba ještě něco dodatečného a tady se velice vyslovuji pro systém o informacích pozemků. A e, když tedy neustále přichází jenom jakési upozornění, e, tak to bude stát například 5 e, euro, a nebo já nevím, ten trest zkrátka nebude citelný. Tak to dosud bylo. A tím je blokován velký prostor a podle mého názoru musíme značně zvýšit a postupně zvyšovat tyto tresty a nesmíme Eh, ponechávat kontrolu pouze místním policistům. Zkrátka, když se někde něco nelepší, tak komise musí přímějším způsobem e, převzít odpovědnost. To je pro nás ústřední požadavek. A e, ještě e, jednu věc k účetnímu dvoru, tak je dobře, že i, kone, i účetní dvůr musí konečně reagovat, pokud neexistují žádné zprávy na úrovni států, které se koncentrují na určité programy, tak situaci nikdy nevyřešíme. To je také ústřední bod, se kterým bych rád svázal udělení absolutoria. Eh, dámy a pánové, je jasné, že jádro naší kritiky eh, se eh, týká zacházení s evropskými penězi v jednotlivých členských státech. My tu máme princip sdílené, sdílené odpovědnosti, který e, nechceme spochybňovat jako takový, ale pouze bych se rád zaměřil na určité členské státy, e, které si řeknou, jsou to evropské peníze, tak s nimi můžeme zacházet poměrně laxně. A k tomu už by v budoucnu nemělo docházet. A proto vyslovujeme výhradu v oblasti zemědělské politiky a regionální politiky, což jsou oblasti s e, sdílenou odpovědností odpovědnosti a e, já bych chtěl svou zprávou e, oslovit členské státy, sdělit jim tuto výhradu. Samozřejmě komise je strážkyní smluv, ale když dáme žlutou kartu komisi, e, tak to bude v podstatě taková, taková žlutá karta zároveň členským státům, že to myslíme vážně, že e, situace není e, dostatečná. A já bych to chtěl e, udělat a vím, vím že to sklidí značnou kritiku, ale co můžeme jinak dělat? Podle smlouvy můžeme říct absolutoriu pouze ano nebo ne což se děje už mnoho let. My to eh, odmávneme eh, jako vždycky, ale kdo to potom eh, nějak soustředěně sleduje? Kdo se na konci volebního období stará o to, co bude v příštím období? Takže chtělo by to nějaký konkrétní závazek co si počít s touto výhradou, než bude všechno znovu zapomenuto. Takže já prosím komisi, eh, i eh, účetní dvůr. Účetní dvůr odděluje eh, osvědčení o věrohodnosti po, pro různé oblasti a proč bychom to neměli diferencovat my. Generální ředitelství komise také ne vždycky vydává obecné osvědčení o zodpovědnosti, takže i komise občas vyslovuje výhrady. A to potom znamená, že e, poukázané prostředky e, e, nebyly využity na správné účely, že tu existují pochybnosti a že i komise tedy vyslovuje výhrady. Tak já se ptám, proč bychom tento institut, tento nástroj výhrady k určité oblasti nemohli použít i my. To eh, je podle mého názoru zcela stoprocentně eh, legitimní požadavek, eh, který je v souladu s naší odpovědností. Nevykládejte si mě špatně, je dobře, že se podílím, je, je dobře, že absolutorium by mohlo být udělené, jsou tu určité fámy, že absolutorium nechceme udělit nebo že ho chceme odsunout, nic takového v za, v, v, ve zprávě není. My absolutorium chceme udělit, ale chceme to učinit s touto eh, výhradou, eh, kterou chceme docílit toho, aby eh, se pro příště situace zlepšila. Myslím si, že to je správné v Evropském parlamentu a těším se na reakce kolegů z ostatních frakcí a od komise. Děkuji. Děkuji. Děkuji zpravodaji a nyní dávám slovo eh, panu komisaři. Já nebudu nic úvodem dodávat a máte rovnou slovo, pane komisaři. Eh, thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat zpravodaji za úvodní slova, vážené poslankyně, vážení poslanci. Nejdřív bych chtěl jasně zdůraznit, že komise v zásadě sdílí obavy Eh, a pochybnosti, které komisař učinil ve svém návrhu zprávy, který se týká udělení absolutoria pro komisi za rok 2012. Eh, komise mm, se však domnívá, že, že se snažila ze všech sil, aby dobře chránila evropský rozpočet. Chybovost by se měla snižovat. Eh, za těch pět posledních let komise zavedla celou řadu doporučení, které učinil účetní dvůr tak eh, jak jste bylo vyžádáno. Nicméně chybovost stále odráží to, že zapotřebí ještě další zlepšení systému. Eh, co se týče rozpočtového roku 2012, tak nechci znovu opakovat odkazy na změny metodiky. Chtěl bych spíše zdůraznit to, že hlavní část chybovosti se nachází na úrovni členských států. Týká se to programů, které jsou ve sdíleném řízení. Princip subsidiarity neznamená pouze to, že členské státy se mohou sami rozhodovat a mm, jednat tam, kde je to na té úrovni, kde je to nejví, nejrozumější, to, ale znamená to také to, že členské státy také musí nést za tyto činy a akty plnou odpovědnost. Um, což se také jasně říká v článku 317 smlouvy a také ve finančním nařízení. Komise se tedy domnívá, že e, dát žlutou kartu komisi e, ve formě té politické výhrady, tomu, jak to říkal zpravodaj, to vlastně znamená, jako kdybyste dali žlutou kartu ne hráči, ale e, tomu sudímu, místo abyste potrestali hráče, který nerespektoval pravidla hry. Už jsem zpravodaji vysvětlil, že tato výhrada, kterou zpravodaj eh, má k tomu, že tedy ze 70% eh, se ty problémy týkají ehm, rozvoje venkova a regionální politiky, já si myslím, že eh, on naopak vlastně klade vinu komisi a opomíjí ty, kteří by právě měli co nejvíce usilovat o to, aby snížili podstatně tu chybovost. Teď se podívám ještě na návrh zprávy a také na akce, které komise chystá v tom, aby se vyři, aby vyřešila alespoň ty nejdůležitější věci, které zde byly zmíněny. Co se týká nové strategie kontrol, už jsem říkal, že e, to bude mm, při další budoucím postupu udělování absolutoria podrobně vysvětleno. Od roku 2009 už jsme vynakládali velké prostředky na to, abychom posoudili věrohodnost toho, jak fungují vnitrostátní auditní kontrolní orgány. Do roku 2013 jste proběhly eh, audity 47 z Fondu soudržnosti a Eh, dále eh, také sociálních, čerpání sociálních fondů, což je odpovědné vlastně za 96 až 90 ehm, těch fondů. Také na základě těchto zkušeností chceme připravit nové strategie auditů a také chceme připravit speciální riziková kritéria na základě určitých eh, slabých míst, která jsou nacházena ve stejných členských státech, ve stejných oblastech každý rok. Chceme připravit eh, také zejména preventivní opatření a opatření, která mají vést k napravení vlastních chyb. Zde jednak eh, mátkové eh, kontroly mátkového vzorku a také zde bude ale audit, který bude orientovaný na rizikovou analýzu. Rozhodli jsme se také rozšířit audity i na tu politiku soudržnosti bude vycházet z objektivních a transparentních kritérií, která budou definována pomocí aktu přinesené pravomoci. Mm, také zde bude speciální, eh, v té příští budoucí eh, výroční zprávě bude také, budou také konkrétní čísla, která se týkají těch čistých finančních oprav. Komise se také zamyslí nad tím, jak posílit eh, nebo jak využít informace, které máme ve výročních zprávách od jednotlivých generálních ředitelů abychom tam třeba přidali, eh, nebo abychom získali informace, které budou dobré pro budoucí analýzu rizika a k tomu, eh, aby se posílil ten postup eh, věrohodnosti. Komise rovněž sdílí názor, že ty postupy zjišťování souladu by neměly postupovat tak, jak měli. Budeme pracovat ze všech sil, abychom dosáhli cílů, které jsme si stanovili. Co se týče pro, pro, problémů v Portugalsku a ve Francii, o čem rovněž hovořila tato návrh, o čem rovněž hovoří návrh zprávy, týká se to oblasti zemědělství, tak ak, už byl dokončen akční plán pro Portugalsko a e, až e, um, budou dokončeny kontroly za rok 2013, tak posoudíme jeho dopad. Ve Francii máme zatím schválen v GŘ Agri komplexní eh, plán. Vyžádal si vel, vyžádá si velkou práci um, příslušných francouzských orgánů, aby zlepšili systém evidence půdy. Také je důležité, aby generální ředitelství pro zemědělství eh, postupovalo podle všech vytyčených milníků, aby zjistili, zda se dobře plní cíle, která si stanovili zejména tedy v tom systému evidence půdy LPIS. Dále se rovněž věříme, že se musí posílit odpovědnost jednotlivých eh, vnitrostátních orgánů prostřednictvím těch eh, národních prohlášení, že by to mělo vést eh, k, celkovému, k celkové větší pos, posílení odpovědnosti členských států. Komise bude také ještě um, podporovat i to, abyste byli ta, ta dobrovolné národní prohlášení, například tím, že přepraví speciální uh, formuláře, speciální šamblony, na kterých pracuje pracovní skupina, která by to v budoucích týdnech měla již dokončit. Dále chceme také posílit stávající rámec, chceme zdůrazňovat přidanou hodnotu, kterou Evropská unie přináší evropským občanům i podnikům. Mm, chceme zde mít také indikátory výkonnosti, které budou ve všech budoucích eh, schválovacích plánech v rámci nového víceletého finančního rámu. Dále, co se týče příjmu a tradičních zdrojů, dovolte mi připomenout ambiciozní akční plán, který komise přijala v oblasti boje s daňovými úniky a vyhýbání se daňové povinnosti. Dále, co se týče DPH a cel, komise připravuje návrh směrnice o boji s Eh, boji, pardon, který mm, připravila již v červenci 2012 směrnici o návrhu o boji s eh, poškozováním finančních zájmů společenství na základě trestního práva. Chceme například vyřešit tzv. karuselové podvody z DPH, které, ke kterým často dochází v členských státech. Co se týče eh, také stažení výhrady, která se týkala údajů o hrubém domácím a hrubém národním důchodu. E, zde bude komise e, Evropský parlament pravidelně podporovat. V červnu 2013 rovněž e, rada schválila, pardon, rovněž komise schválila sdělení, které má bojovat, které má zlepšit boj s pašováním cigaret a připravili jsme komplexní plán, který se teď bude zavádět. Chtěl bych ještě zdůraznit, že je důležité činit následné kroky po všech kontrolách. Ukázalo se, že i um, dlouhodobější plánování může zlepšit uh, situaci a že komise také může celou situaci podrobněji sledovat. Dámy a pánové, různá opatření a různá aktivity, které jsem teď stručně představil, budou eh, všechny obsaženy ve velice podrobném dopise, který eh, zašleme vašemu výboru na příštích dnech. Chceme tam ukázat eh, silný závazek komise převzít svůj díl odpovědnosti a chceme tam také eh, vysvětlit, že ten, ten princip vznášení výhrad není v, této, v tomto postupu udělování absolutoria na místě. Doufejme, že i tento dopis také přispěje k pozitivnímu dokončení celému postupu udělení absolutoria. Thank you. Děkuji, pane komisaři. Chci vám poděkovat za to, že jste přišel mezi nás a nyní otvírám diskusi. Rád bych věděl, kdo se hlásí o slovo, tak abych mohl přidělit eh, řečnickou dobu. Zbývá nám totiž 20 minut, takže budete mít každý dvě minuty nebo tři, tři minuty na řečníka. Takže kdo první? Derek, prosím. Uh, Děkuji, já bych chtěl velice poděkovat panu komisaři i zpravodaji za přispění. Už jsme slyšeli, že chybovost vzrostla na a to je samozřejmě příliš mnoho. Pan komisař vysvětloval, proč tato chybovost takto vzrostla. Změna metodiky je zjevným důvodem a kromě eh, toho eh, bych, eh, co se týče konce období, kdy eh, dochází eh, k největšímu počtu eh, uskutečněných plateb právě na konci finančního období, takže to také může být jednou z příčin. Těší mě, že zpravodaj to také uznává, takže já velice podporuji, co tady zaznělo ohledně snahy zlepšit situaci u členských zemích, dát um, větší důraz na problematičtější členské státy a chtěl bych hlavně hovořit o těch politických výhradách, které zmínil zpravodaj i komisař. E, frakce SND má tady s tím určitý problém. Je to poprvé, kdy je navrženo nebo uplatněno toto z mého pohledu. E, to znamená odklad absolutoria na pozdější dobu v tomto roce a postrádá to ale, myslím, ten skutečný cíl, to znamená, aby že jako kdybychom eh, využívali policii mm, eh, na eh, sankcionování špatného parkování. Myslím si, že ty navržené změny, navržené pro období 2014 až 2020, Ehm, na, ne, neumožní, abychom, nemáme dostatečný časový odstup, abychom viděli, jestli uplatněné změny se ehm, projeví ve většině členských států, začnou ehm, projekty někdy na podzim tohoto roku a nebudeme ještě vědět, jestli ty změny e, dosáhly jaksi pokroku Eh, a také eh, bychom neradi, aby nová komise pak byla činěna zodpovědnou za eh, rozpočet 2012, takže si myslíme, že tyto politické výhrady by měly být eh, formou součástí specifické formální žádosti vůči členskému státu, účetnímu dvoru i komisi. To znamená, abychom se zaměřili na ty eh, aspekty, kde jsme přesvědčeni, že je žádoucí pokrok eh, pro do, do budoucna lepší kontrola Eh, nebo třeba akční plán u těch problematičtějších členských států, aby eh, byl lepší, eh, aby měly lepší finanční nástroje. V oblasti zemědělství chceme lépe monitorovat vytvoření nového mechanismu, lepší výkaznictví ohledně řízení rizik. A takže v této fázi Eh, my bychom se měli kromě absolutoria věnovat konkrétním požadavkům pro zlepšení situace do budoucna. Děkuji a nyní má slovo Inés Ayala Sender. Děkuji. Za prvé plně souhlasím s tím, co říkal Derek, ale mám jednu žádost na adresu předsedy. Uh, my bychom měli se zeptat právní služby na dosah těch výhrad, které tady vymýšlíme, protože já bych byla radši, abychom spíš eh, řešili, zda udělit či neudělit absolutorium. Jestli teď tady vymýšlíme novou cestu, že jako řekneme ano, ale, tak předtím by to chtělo aby nám pak nám neřekli, tak jak běží fáma, že to nemá žádnou právní váhu. Za druhé, chci říci, že jsem velice frustrovaná. Pane Pipere, buďte... Eh, pane Pipere, mluvím s vámi, takže poslouchejte, prosím. Eh, měl byste formulovat jasněji. My jsme tenkrát říkali, že došlo k pozastavení programu a tady vidím, že Německo, vaše země původu, se tam nevyskytuje. On o tom mluví, ale ve zprávě to není. Ehm, Pospolitováním konstatujeme výhrady, a teď je tam uvedeno Španělsko, Itálie, Portugalsko. Ehm, a v bodě 171 je, že oceňujeme pozastavení projektu a tak dále, ale není tam řečeno, u které země došlo k pozastavení plateb španělští občané už mají dost tohoto pokrytectví a dvojího metru. Takže, pane Pipere, toto změňte. A co se týče příjmů, to tež. Příjmy z DPH, eh, jak si tam ta, ta, ten rozdíl mezi španělským a německým, to je 10 miliard v neprospěch Německa. Eh, ne, teď, teď mi tady nic neříkejte a dejte to do zprávy. Já jsem schválně jsem to hledala. Uh, a vy jste řekl, že eh, jak si to uznáte, tak mi ukažte, kde to tam je, protože tam to není. Španělsko, Spojené království, dokonce i Finsko, my všichni tady být eh, napsaní můžeme. A jediné dva pozastavené programy v prosinci 2012 byly v Německu a na ve zprávě to není. Tak to tam prosím napište protože moji voliči už toho mají dost a, a není normální, aby německý zpravodaj zapomněl uvést odpovědnost všech německých občanů. Takže já opravdu nemůžu akceptovat tento dvojí metr. A konečně, pane Šemetko, vy jste říkal, že e, budete arbitr, ale e, komise není arbitr ničeho, to je trenér. Eh, hráči dobří nebo špatní potřebují hlavně dobrého trenéra a ne sudího. Eh, víte, co se dělá se špatnými sudími u vás i u nás. My potřebujeme trenéra. A ne, abyste jaksi eh, jenom poukazovali na problémy. My chceme, aby komise dělala svou práci a své povinnosti a ne, aby jenom říkala, že jiní se chovají špatně. Tolik pana Jotova. Další paní Panajotová. Благодаря Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové. Především bych chtěla poblahopřát zpravodaji k jeho práci. Bohužel, tři roky po sobě společná zemědělská politika a politika soudržnosti jsou plné chyb a to především v oblasti veřejných zakázek. Proto já děkuji komisi, že navrhla přísnější sankce vůči těm členským státům, které se dopouštějí těchto chyb. Takže chci požádat pana komisaře eh, Šemeku, eh, zda pravidla, sankční pravidla eh, dávají očekávané výsledky, zda prevence je zajištěná, zda národní vlády jsou disciplinovanější, zda přijímají nápravná opatření při hospodaření s evropskými prostředky. A za druhé, co si myslíte o návrhu, který figuruje ve zprávě pana Pípera a sice ty speciální zprávy nebo prohlášení eh, u zemí s nejvyšší chubovostí. A za třetí, Jedná se o poznámku, která figuruje ve zprávě, a sice odstavec 210. Tam se jedná o opravu, je to 22. ledna. Děkuji, další. Thank you, chair. Eh, Děkuji za slovo, pane předsedo. Já chci vyslovit názor liberálů. My stále musíme trvat na své pozici protože o těch, eh, už o tom hodně hovoříme, hovoříme o tom celou dobu, ale prostě jde o to, že komise už eh, asi 19. rok nedostala mm, výrok bez výhrad od Evropského účetního dvora. Evropský parlament už eh, varoval komisi, nicméně vždycky jsme to nakonec vlastně jsme důvěřovali komisi, že, že se to nějak zlepší, ale zatím to není lepší. Jak můžeme předstoupit přes veřejnost a můžeme jim pak říci, že vlastně žádné ty sliby nebyly dodrženy a ty výsledky jsou takové, jakové jsou. Takže zde opravdu máme zásadní problém. A co se týče toho přirovnání toho, že vy jste vlastně rozhodčí, že jste sudí a že žlutou kartu by měli spíše dostat hráči než komise, to znamená členské státy, ale podle smlouvy je to tak, že prostě komise nese odpovědnost a jedinou žlutou kartu, kterou parlament může udělit, je komise, žlutá karta komisi, nikoli členským státům. Takže podle smlouvy eh, musí postupovat správně komise a zatím tomu tedy tak není. Nicméně také, zása, také i souhlasím s tím, že ta chyba je na straně členských států a myslím si, že je správné, že eh, zpravodaj navrhuje tedy tuto výhradu. Vy říkáte, že jste proti, ale znamená to, že vlastně 70% rozpočtu nebude uděleno absolutorium. Myslím si, že by bylo dobré, aby opravdu komise písemně informovala o tom, o všech věcech, které jsou vlastně, které jsou příčinou toho, proč nechceme udělat absolutorium. A také eh, jak vla, ta komise sama se může eh, vypořádat s těmi věcmi, na které parlament upozorňuje. Takže můžete nás písemně informovat o tom, jaké jsou vaše hlavní námitky proti těm vzneseným výhradám a zároveň prosím ještě vysvětlete, um, zda tento postup komise pokládá za správný. Děkuji za veškeré příspěvky ze strany kolegů. Chtěl bych nyní požádat komisaře, aby na to stručně zareagoval. Uh, uh, Děkuji. Eh, já bych nejprve odpověděl na tu poslední otázku od Jana Moldra. Eh, samozřejmě eh, my jsme ochotní poskytnout nějakou písemnou odpověď a sepsat naše argumenty, zaslat je dopisem Evropskému parlamentu a v tímto formátem také můžeme vysvětlit, proč si myslíme, že eh, politická výhrada není správným nástrojem. Je eh, třeba si uvědomit, že eh, výhrady generálních ředitelství komise jsou správním nástrojem, které znamenají, že příslušné generální ředitelství musí eh, jednat, aby zlepšilo situaci v určité oblasti. A vzhledem k víceletému charakteru eh, kontrol, eh, které provádíme, a vzhledem k celkové situaci, tak jak jste zmínili, bych vás rád požádal, abyste se znovu podívali na čísla. Když srovnáte jednotlivé roky, když si vezmete průměr z let 2009 až 2012, tak ta chybovost tady činí 3 a zároveň průměr za tento rok, kdy komise uplatnila zpětné inkaso a finanční opravy ve výši 2 celkového rozpočtu. Tak nemáte pocit, že to demonstruje poměrně dobrý výkon komise při ochraňování evropského rozpočtu? Eh, já bych rád, abyste eh, zauvažovali nad tím, co eh, komise dělá a také nad tím, jak to bylo minulý rok, kdy úroveň finančních oprav a zpětných inkas se výrazně zvýšila. Eh, ty argumenty, eh, které používáte, jakože eh, některé byly zavedeny pro období 2000 až 2006 a že neodrážejí situaci z roku 2012, tak já s tímto argumentem nesouhlasím, protože to ukazuje, jak už tady zmínila paní státní tajemnice, ukazuje to schopnost víceletého systému kontrol řešit problémy. A je velmi pravděpodobné, že pokud pokud se objevil nějaký problém v roce 2012, tak bude odhalen v roce 2013, 14 nebo 15 právě prostřednictvím eh, těchto eh, víceletých kontrol. Tak je systém víceletých kontrol eh, navržen a je škoda, že podle smlouvy může eh, soud provádět audity pouze na základě ročních eh, transakcí, na základě ročních údajů a eh, nebere ohled na víceletý charakter kontrol. A, naše, a na náš systém zpětných inkas a korekcí. Paní Ayala Sender tady přirovnala komisi k trenérovi my se snažíme být dobrým trenérem pro naše členské státy v tom smyslu, že jim poskytujeme eh, školení, eh, dáváme jim možnosti eh, vyměňovat si osvědčené postupy. Pan Rybik v předchozím bodu programu se zmínil o tom, že vzdělávání výuka by měl hrát důležitou roli a já můžu říct, že do školicích aktivit investujeme poměrně hodně. Pokud máte zájem, tak já můžu požádat naše služby, aby poskytla podrobnější informace o školicích aktivitách komice. A navíc v novém víceletém finančním rámci máme situaci, kdy musíme investovat ještě více do školení podle nových pravidel. A komise je ochotná to udělat a zajistit, aby ti, kdo jsou za to zodpovědní ve členských státech, měli patřičné školení, aby věděli, co mají dělat při provádění nových pravidel. Abych se teď vrátil ke eh, konkrétním eh, připomínkám pana zpravodaje, eh, tak pokud jde o zintenzivnění auditů u příjemců takzvaných, tedy takzvaných nejproblematičtějších členských států, tak já vám můžu říct, že strategie auditu, kterou nyní naše služby připravují, bude založena na strategii rizika, eh, což znamená, že ty členské státy, eh, které vykazují nejhorší výkon, eh, budou podrobeny silnější auditní aktivitě ve srovnání s těmi, které vykazují lepší výkon, což také platí pro audity příjemců. Takže toto už se praktikuje v některých oblastech a naším úmyslem je rozšířit tuto praxi dále. Pokud jde o e, náhradu projektu, e, o které jste se zmínil, tak vy víte velice dobře, že e, nové nařízení neumožňuje nahrazovat projekty retroaktivně. To je výhoda nového nařízení. Ale zároveň totéž nařízení, které bylo schváleno velice nedávno, pamatuje na možnosti eh, nahrazovat projekty, eh, špatné projekty eh, novými projekty, pokud byla zjištěna chyba u členských států samotných a všechny členské státy souhlasí s kontrolní akcí komise. Taková jsou pravidla. Eh, vy jste členem eh, eh, výboru pro rozvoj a také jste hlasoval pro toto pravidlo. Tak já opravdu nechápu, jak to, že teď najednou chcete toto pravidlo měnit, když bylo přijato před pouhými pár týdny nebo možná před dvěma měsíci. Totež by se dalo říct o trestních postizích v zemědělství k čemu eh, uplatňovat eh, trestní postihy v zemědělství. My se určitě shodneme na tom spolu se spolu zákonodárci, že musíme eh, dodržovat pravidla, která máme a musíme je důkladně implementovat a v některých pasážích vaší zprávy vy spochybňujete rozhodnutí zákonodárných orgánů, rozhodnutí, které bylo učiněno velice nedávno. A já opravdu příliš nechápu tento přístup. Jak jsem ale říkal už ve svém úvodu, eh, eh, v rámci pravidel, která máme, v rámci eh, platné legislativy, ať už staré nebo té nadcházející, jsme připraveni nakládat co nejpřísněji ale nemůžeme jít nad rámec toho, co je eh, legislativou upraveno. Což eh, alespoň mně se zdá velice jasné. Takže eh, závěrem. K těm e, akcím, které jsem zmínil ve svém úvodním příspěvku, tady vidíte, že my jsme připraveni plně spolupracovat s vaším výborem, abychom skutečně přispěli zlepšení e, zprávy evropských fondů. A e, já vyzývám váš výbor i parlament obecně, aby ještě zvážili ten nástroj politické výhrady, který nám nepřipadá vhodný. Děkuji, eh, pane komisaři, a nyní na závěr dvě minuty Markus Pieper. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, nejprve bych chtěl něco říci kolegyni Zender. Existuje takový program, že, že já jsem se tam setkal asi třikrát nebo pětkrát s tím, že když když e, jsou nějaké pozměňovací návrhy na téma Německo, tak to všichni e, podpoří. A, takže naše země e, je mnohem méně zohledňována než ostatní. Nicméně, říkám, teďka jsem to spontánně prolistoval, tu zprávu a třikrát jsem tam našel Německo. Jsou tam zmíněny skoro všechny členské státy. Takže když si pročtete celou tu zprávu, tak eh, každý členský stát eh, eh, tam jaksi je zmíněn a rozhodně tady nejde o nějakou zaujatou zprávu. A teď k reakcím kolegů. V podstatě pokud jde o liberály a mou frakci, tak s tím souhlasím kritika ze strany eh, SD, tak pokud jsem pochopil Dereka Vogena správně, eh, tak ten eh, ne, ne, ne, přesně neví, jaké jsou tedy důsledky politického, politického instrumentu výhrady a já už jsem říkal, že jsem připraven tuto výhradu upřesnit, tedy co přesně se touto výhradou myslím a e, že e, ne, nesměřuje tak přímo na Evropskou komisi. A já dávám zapravdu e, panu komisaři, že by se to dalo vysvětlit špatně. Ale když si přečtete zprávu pozorně, tak tam neustále stojí, že my chceme podporovat kopisy, komisi a dávat jí více kompetencí nad členskými státy. To tam také bylo zmíněno mnohokrát. My samozřejmě víme, kdo jsou v této hře ti špatní. Podle mého názoru lhuty pro pozměňovací návrhy jsou eh, velice krátké a eh, rád bych eh, povzbudil své kolegy, aby v tomto směru něco podnikli, aby podali pozměňovací návrhy. Možná ještě jednu věc k výboru REGI. Tady mi bylo vyčteno, že jsem nějak hlasoval ve výboru REGI. Nicméně já jsem dal na doporučení kolegů, tady šlo o jiné téma. A my to teď hodnotíme z pohledu rozpočtové kontroly a ne z pohledu těch, kteří z těch peněz bezprostředně těží. Takže to tady pouze jsem chtěl prohlásit a ještě jednou děkuji. Děkuji panu zpravodaji a všem, kteří se zúčastnili diskuze. Děkuji také panu řediteli Velšovi z účetního dvora Eh, některé odpovědi obdržíme ještě písemně. Eh, děkuji eh, komisaři Šemetovi za příslip, že komise také poskytne písemnou odpověď a já končím dnešní schůzi a nashledanou příště.